a můžeme, můžeme tedy se přesunout eh, k bodu číslo čtyři, ale musíme pár minut počkat, než se dostaví naše zpravodajka paní Jongerius. Thank you. So we'll continue um, with the draft opinion. Takže budeme pokračovat eh, návrhem stanoviska a sice ke společným ustanovením o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech těchto subjektů a Azylového a migračního fondu pro vnitřní bezpe- Fondu pro vnitřní bezpečnost a e, nástroje pro zprávu hranic a víza. A dávám slovo zpravodajce paní Jongerius. Ano, e, děkuji, děkuji, že jste na mě počkali. Já jsem se e, pokusila, jak si vyzkoušet, jak funguje tato budova pro lidi na vozíčku. Takže děkuji vám, že jste počkali a teď bych chtěla tedy Eh, vás seznámit eh, s myšlenkami právě k tom, těmto společným ustanovením. Eh, my zde často hovoříme o evropské solidaritě. Já sama tento pojem používám velmi často. A samozřejmě je to logické, poněvadž solidarita patří k základním principům Evropské unie. Jenže tu a tam se vracíme k tématu, co vlastně ta solidarita dneska znamená. Jak Evropané v těchto dnech vnímají solidaritu? Ta společná ustanovení v tom návrhu nařízení Eh, která se týkají sedmi fondů, které jsou de facto eh, symbolem Evropské unie, eh, symbolickým vyjádřením našeho společného přání vytvořit sociální a ekonomickou konvergenci v Evropě. Proto jsem ráda, že máme tento návrh na stole, poněvadž to jde ve směru posilování solidarity v EU. Ten návrh také se snaží vyřešit fragmentaci pravidel a vnést do věci trošku více flexibility. To se týká tedy eh, přístupu k fondům. A mm, mělo by to nakonec znamenat, eh, že eh, bude více evropských občanů, kteří budou moci tyto fondy využívat přímo. Další je tady otázka, jestli můžeme udělat ještě více. V roce 2014 předseda komise Juncker eh, slíbil evropským občanům Evropu, která bude v sociálním eh, hledisku eh, hodnocena třemi A. A toto dal na evropskou agendu. Bohužel Evropský pilíř sociálních práv je jakožto výsledek tohoto trojitého A eh, se v těch eh, společných ustanoveních, tedy v tomto nařízení, skoro nezmiňuje. Z tohoto důvodu eh, jsme jako reakci na tento návrh zakotvili princip dávat a garantovat Evropanům více práv. Z tohoto hlediska musíme také dělat eh, více, než eh, pouze eh, sledovat ty hlavní cíle této politiky, což je zaměstnanost a růst. Ale já si myslím, že pokud chceme dosáhnout všechny Evropany, tak se musím bavit také o sociální inkluzi, která musí být součástí cílů tohoto návrhu. Nicméně, abychom eh, podpořili ekonomickou a sociální konvergenci mezi Západem a Východem a Severem a Jihem, je eh, podle mého názoru nutné navýšit eh, kohezní rozpočet. To je zásadní. A proto v rozpočtu bude potřeba více peněz na ISF+, plus a e, to znamená, že e, sociální, e, tedy rezervace fondu pro sociální účely není dokonala na úrovni členských zemí. No a když tento návrh s lepším, srovnám s současným obdobím, tak je tady méně spolufinancování pro kohezní kohezní jako regiony. E, dále je tady návrh zlepšit předfinancování e, v e, rámci spolufinancování a dále zde bude prahová hodnota pro regiony, které potřebují tyto fondy co nejvíce. Dále k financování z Evropy Evropská komise zavádí větší koherentnost mezi využíváním fondu EU a doporučením pro konkrétní země. Podle tohoto návrhu by fondy měly být vypláceny pouze tehdy, když česká, česká země naplňuje reformy nedoporučené v semestru. Já si myslím ale, že by eh, ovšem bylo třeba vzít v úvahu také výzvy podle eh, sociálního scoreboardu a eh, také pokud se týče eh, zprávy o zaměstnanosti. A to všechno by se mělo mm, eh, jak si v těch potřebách promítnout. Tam, eh, kde se uvažuje o korektivních akcích, tak myslím si, že i zde by bylo třeba vzít v úvahu tedy ten, ten sociální skóre a také zaměstnanost. V těch doporučeních se samozřejmě tyto dvě věci objevují, to znamená sociální skóre a zaměstnanost. A tady je e, zásadní, aby sociální partneři byli zapojeni do formulace příslušných sílů a aby e, také se účastnili jejich implementace. Čili proto doporučuji, aby se posílila role sociálních partnerů oproti tomu, jak je to předpokládáno v návrhu komise. No a pokud se týče lepšího přístupu k fondům, tak to je eh, nezbytné pro lepší absorpci. Já vítám snížení administrativního, administrativní zátěže, eh, také lepší flexibilitu. Eh, myslím, že pořád máme ještě co dělat, pokud se týče doladění té flexibility, eh, podpory solidarity a já se těším na další spolupráci s kolegy a s Evropskou komisí. Děkuji a nyní dávám eh, slovo novým zpravodajem za EPP pan Šogor Čarma. Děkuji. Takže posílená, jednodušší a e, konsistentnější e, sociální politika, e, která se týká všech regionů, tak aby se zajistilo, zajistila prosperita pro všechny. Takto je, myslím, nejlepší návrh, která, který může Evropská komise postavit proti výzvám doby. Eh, myslím si, že toto je velice dobrý návrh, eh, eh, ovšem v rámci různých potřeb a omezení, jak se týká, nebo k čemuž patří třeba také v Brexit, nové výzvy, flexibilita a tak dále. Vítám návrhy paní Jongerius, pokud se týče většího důrazu na sociální aspekt a kohezní politiku Eh, posílení eh, toho sociálního skóre při eh, programování a dále úpravy míry financování, tak aby nepředstavila příliš velkou zátěž. A to vlastně souvisí s naší rezolucí k víceletému finančnímu rámci. Já si myslím, že bychom eh, měli eh, pokračovat v debatích, eh, debatách té, co bude, budou přeloženy pozměňovací návrhy a to se týká zejména té sociální koheze podle článku 4. Samozřejmě tady máme ty hlavní cíle, to je zaměstnanost a růst. A dále eh, pak je tady třeba upravit to předfinancování, tedy posílit to v předfinancování eh, a efektivní vyplácení částek z rozpočtu. Eh, dále bych chtěl předložit pozměvací návrhy, pokud se týče transferu tedy z fondu do programu Invest EU. Já sice podporuji tento fond, ale myslím si, že přesměrovávat kohezní peníze na jiné cíle není zrovna šťastný nápad. Eh, takže eh, také se těším na další spolupráci. Děkuji, nyní já pohovořím za ECE, e, za pana Gerikeho. Tento návrh se nám stá jako dobrým příkladem eh, toho, jak Evropské unii záleží na záleží na evropských občanech. Eh, je velice eh, silný hlas, o, který volá po zjednodušení a zefektivnění těchto fondů. Eh, k tomu přistupuje ještě požadavek zlepšení flexibility a omezení byrokracie. Máme zde návrh, který chce více respektovat a reflektovat potřeby s Eh, potřeby v členských zemích. Eh, také vítáme eh, těch pět hlavních cílů. Spravodajka zdůrazňuje sociální aspekt Evropy a lidská práva. My chceme zdůraznit ještě také inovativnější Evropu a chytrou ekonomickou transformaci. V jejím čele budou stát příslušné komunity v lokálním kontextu a s lokálními aktéry. To je z mé strany všechno a nyní za ALDE eh, pan Enrique Calvet Chambo. Thank you very much. Děkuji. Eh, takže já začnu anglicky a přejdu do španělštiny. Certain level of awakeness. First of all, Nejprve mi dovolte poděkovat zpravodajce Agne za návrh stanoviska. I my máme stejné cíle, pokud jde o cíle politiky soudržnosti. Naše skupina podporuje takovou politiku, která bude pokrývat všechny státy, všechny regiony rozpočtem, který čelí výzvám jednotlivých regionů v EU. Nedostatek soudržnosti je totiž také hospodářský problém a nejenom sociální, ale my se chceme dotknout především problémů sociálních. Nicméně bez soudržnosti budeme mít ve společnosti problém. Návrhy mají velký politický význam. Jsou stanoveny hlavní pravidla politiky soudržnosti, včetně ESF plus na další sedmileté období. Sdílím názor zpravodajky, že fondy jsou symbolem evropské solidarity. Nástroj a i symbol a výraz naší společných cílů hospodářské kompetence také je třeba podpořit sociální Evropu, která podporuje pilíř sociálních práv v rámci konce tohoto mandátu, kdy sociální aspekty jsou důležitější a kdy čelí našim voličům. Jmenuje se, eh, mluví se tam o spolufinancování, prefinancování. Já jsem se podíval na navržená čísla. Myslím si, že je důležité zachovat stejnou míru investic prostřednictvím fondů. Spravodajka také navrhuje úpravy do obálky pro různé kategorie regionů. Mohu to podpořit, pokud se to ovšem bude dělat v rámci mnohatého finančního rámce s května a je také to, to, to třeba propojit s procesem evropského semestru. A při programování ESI fondů tam by bylo třeba zohlednit makroekonomické nesrovnalosti. Těším se na spolupráci na tomto důležitém nařízení a budu uvažovat o návrzích, které by měly doladit návrh, ale základ je vynikající. No a teď eh, přejdu do španělštiny, protože budu mluvit eh, na adresu zemí, včetně mé. Bimboja. Mm. Bude se to týkat eh, také tedy mojí vlasti. Společně se zpravodají a s kolegy se podíváme na to, co můžeme udělat z hlediska různých přístupů k tomuto textu. A to proto, abychom zlepšili analýzu dosažených výsledků, abychom zlepšili analýzu efektivity, které bylo dosaženo. Musíme mluvit o právním základu samozřejmě a o konečném cíli. To je jedna záležitost. Ale na druhé straně eh, musíme plnit cíle a dále si musíme říct, jaké jsou skutečné ekonomické výsledky. To znamená pustit se do těch opakujících se problémů. Velice často máme mm, prostředky, které nejsou využity. A to systematicky v určitých oborech a v určitých zemích a regionech. A pokud tomu tak je, pokud něco nefunguje, tak je nutné analyzovat ten daný problém. reparto Existují také nedostatky z hlediska využívání mm, regionálních fondů, tedy Evropského fondu pro regionální rozvoj. A někdy dochází k tomu, že opravdu tyto prostředky jsou využívány za politickými účely a prakticky, nebo se stává, že třeba velká část těchto prostředků není vůbec využita. Děkuji. A teď dám slovo paní Bojlan. Mnohokrát děkuji a děkuji zpravodajce za návrh stanoviska. Za druhé se omlouvám jménem stínové zpravodajky paní Rina Kary, která tady na diskusi nemůže být, takže jenom eh, přečtu její připomínky. Souhlasíme s zaměřením na sociální začlenění a na konvergenci, solidaritu v rámci celkového cíle tohoto nařízení. Tento výbor se sejde ještě, aby si promluvil o sociální politice euro, evropského prostoru, kdy zjistíme, že asi 120 milionů osob ještě riskuje chudobou, takže navrhujeme eh, navýšení sociálního fondu Plus v Evropě, který bojuje proti sociálnímu vyčlenění. Také jsme rádi, že by chtěla propojit cíle s scoreboardem, aby ukazatele mohly lépe zohlednit Evropský pilíř lidských práv. Nicméně jsme proti propojení fondu a evropského semestru a doporučení pro konkrétní země, které jdou často proti cílům eh, sociálního začlenění a zájmu dělníků a pracujících také Nesouhlasíme s podmíněností, kdy komise nechce vyplácet, pokud nebude dodržována fiskální disciplína. Nakonec nemůžeme podpořit financializaci fondů prostřednictvím fondů a Evropské investiční banky, což znamená, že by byl přechod od grantů k půjčkám. Takže jménem stínové zpravodaj za GUNGL se budeme těšit na úpravu tohoto stanoviska. Pak paní Vena za zelené. Mnohokrát děkuji paní předsedkyně, mnohokrát děkuji také paní zpravodajce pro to vysvětlení a za její stanovisko. Já bych výslovně se chtěla připojit k jejím slovům, kde hovořila o evropské solidaritě. I my se domníváme, že politika soudržnosti obecně a strukturální fondy konkrétně patří k těm nejdůležitějším nástrojům evropské solidarity také pro regiony, města, ochranu klimatických změn, boje proti chudobě. A my jsme také konstatovali v těch jednotlivých zprávách ohledně soudržnosti, že mm, tady je důležité si uvědomit, že v krizi ty veřejné investice vlastně probíhaly díky tomuto fondu. Eh, vlastně to byly jediné investice, které proběhly v rámci toho období krize. Proto musíme Eh, tento fond a tuto politiku soudržnosti podržovat za důležité eh, nástroje. Já nebudu dál to rozvádět, mám ještě několik bodů, které jsou zvláště důležité pro naší politickou skupiny, skupinu. Hovořilo se o možnostech transferu. To znamená z hlediska toho článku 10 Junckerových eh, fondů. To odmítáme. My už jsme tady měli Eh, postup omnibusu z hlediska transferu. My si myslíme, že je to velice nebezpečný zásah do politiky soudržnosti a do těchto fondů. Když se podíváme na to, jak to vypadá z hlediska využívání prostředků EFSI, tak vidíme, že je tam velice, velice malá část, která byla věnována zdravotnictví, sociální politice. A mnoho těch eh, výdobytků, které jsme v podstatě vydobili, například partnerství nebo benchmark, například z hlediska klimatické změny. Víte, že se tam 20% muselo investovat do klimatu. Tak eh, myslíme si, že eh, tento přístup z tohoto pohledu je naprosto nesprávný. Pak tady byly ještě další body z hlediska starosti ohledně nízkých procent kofinancování. To samozřejmě mm, z hlediska těch velkých regionů, ale i těch malých organizací, to není tedy jednoduché vůbec se účastnit nebo využívat těchto fondů. To se týká článku 106, takže my tady budeme požadovat odpovídající změny. A mm, domníváme se, i, že i z hlediska e, ekonomické makrokondicionality a většího napojení také na hospodářskou zprávu, tak tento přístup bychom chtěli striktně odmítnout. Ne, že bychom se domnívali, že je nesprávné Eh, takto postupovat z hlediska regionů a měst. Eh, neznamená to, že by státy prostě neplnily ty cíle, ale mm, spíše se domníváme, že to nebylo dobře formulováno. A mm, byl tady určitý tlak z hlediska úspor veřejného rozpočtu a to je nesprávný přístup. Ještě bych se chtěla zmínit o dvou bodech, které tady nezazněly. Ten jeden se týká mm, použití horizontálních principů Víte, že to byl jeden z těch hlavních principů z hlediska rovnoceného postavení a antidiskriminace. Zatím je to tady v recitálech a já si myslím, že tady bychom potřebovali posílení z hlediska těchto horizontálních principů. Dále eh, dodržování lidských práv. I to bychom tam měli zasadit jako horizontální princip. A paní zpravodajko, vy jste hovořila o tom, nakolik je důležitý sociální partner v těch postupech. My si přejeme také posílení nevládních organizací a také v tomto smyslu předložíme odpovídající pozměňovací návrh. Děkuji. Thank you. Um... Děkuji. Z nikdo není, takže dám slovo paní Šati a pak dáme slovo komisi a pak zpravodajce. Merci beaucoup, madame. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Moje první slova patří Agnes Jungerius, která vypracovala krásnou zprávu, stanovisko jménem našeho výboru, a to na téma, které, na kterém nám velmi záleží. Také děkuji komisi za její eh, velice důležitý návrh. My jsme tedy členy výboru pro zaměstnanost. A dnes konstatujeme, že všechny fondy, které mohou být mobilizovány pro to, aby se udrželi lidi, lidé v jejich zaměstnání a aby se připravili na vývoj z hlediska jejich práce, tak vidíme, že toto je velice důležité. A první akt, který by nás měl mobilizovat, spočívá v tom, že občané Evropy, kteří jsou zaměstnáni, musí být neustále přizpůsobováni vývoji jejich zaměstnání. Já myslím, že to bude velice důležitá osa toho mm, sociálního ekonomického fondu. Bude to vlastně nejlepší možný dar, který můžeme učinit. Jde o to, abychom je připravili na vývoj jejich zaměstnání. Takže je to určitý fond pro transformaci, pro přizpůsobení občanů vývoji jejich zaměstnání. To je podle mě velmi důležité. Druhý bod. Agnes a kolegové již o tom hovořili. To je zjednodušení. Usnadněný přístup, zjednodušení. Komise předložila návrhy v tomto smyslu. Všude v terénu. Tak nám říkají, je to příliš komplikované. Takže Musíme zjednodušit tyto věci. Ale to znamená opravdu vzít ten srp a osekat to, osekat všechny ty dokumenty, které by mohly být navrženy v tomto ohledu. Protože skutečně, když jste v terénu, tak neexistují velké projekty a malé projekty. Všechny projekty jsou důležité. A musíme tedy zjednodušit dostupnost a ještě bych dodala zjednodušit také kontroly. Je tady jeden bod, který je nám často vytýkán, když jsme v terénu. A sice říká se, že evropské fondy vlastně se dostanou fine, to znamená až poté, co je daný projekt realizován. A pro některé nevládní organizace a združení je velice problematické, jak si zálohovat tyto projekty, mít cash flow, které je dostatečné. A to je jeden z hlavních eh, problémů. Agnes, mě by eh, velice zajímalo, kdyby bylo možné zabudovat do zprávy i toto hledisko. Je to opravdu velmi důležité, protože my se zbavujeme určitých projektů z tohoto důvodu. A ta finanční přenositelnost z hlediska těch dobrých projektů tady není zajištěna a nemáme tady dostatečné cash flow pro realizaci těchto projektů. Takže to je bod, který jsem chtěla zdůraznit. A nakonec poslední bod, to je problém harmonogramu. Lidé v podstatě se snaží dělat politiku v terénu a říkají, ale těmito fondy se musíme zabývat až po evropských volbách. Ne, protože tady je prostě obrovské spoždění je nutné, aby ti nositelé projektu v terénu už znali pravidla hry, tak, aby mohli rozvíjet své projekty a aby věděli už, jak to bude vypadat na začátku tohoto období. Takže já opravdu hájím eh, velmi vážnivě, abychom eh, stabilizovali pravidla těchto fondů již nyní. Jinak tady vznikne obrovský sklus a ne, to bude rok 2021, 2022, ne. Tak to není správné, Evropa prostě musí ukázat, že je efektivní. A co se týče eh, toho ESF a všech těch fondů, tak tam mě zajímá jejich účinnost terénu. Takže to jsou čtyři body, kterými bychom se eh, měli zabývat přes všechny rozdíly politických skupin. Myslím si, že eh, na těchto čtyřech bodech bychom se mohli všichni sjednout, sjednotit a já zde plně důvěřuji Agnes, protože vím, že je velice vytrvalá a také děkuji ještě jednou komisi za její přístupy. Děkuji mnohokrát a nyní předám slovo komisi paní Suchova Toševa, která je zástupkyní generálního ředitele. Děkuji. Musím říci, že tuto zprávu opravdu vítáme. Myslíme si a jsme rádi, že tomu to věnujete hodně pozornosti. Ano, komise má jednotnou příručku pro provádění těchto fondů po roce 2020. Je tady i celá řada zjednodušených postupů a pravidel. Vítáme záměr spolu zákonodorců pracovat na pravidle, která umožní příjemcům využít plně fond pro pokrytí všech potřeb. Jsme také rádi, že toto se propojí s pilířem sociálních práv, jak navrhujete, a také eh, chci zdůraznit, že při případě společných ustanovení navrhujeme eh, pravidla pro všechny společná pro všech sedm fondů a pro uplatnění pěti politických cílů. Eh, především čtvrtý je přirozený hnacím motorem pro provádění pilíře a je to základ pro obsah nařízení ESF. Jsou tam uvedeny naše ambice s posíleným rozpočtem máme za to, že to bude jeden z klíčových bod k diskusi v MFR mezi spoluzákonodárci a myslíme si, že náš navržený rozpočet realisticky zohledňuje rozpočet do budoucna ve světle Brexitu a ve světle přání členských států přispívat do rozpočtu. Také bereme na vědomí návrhy spojené s prefinancováním a spolufinancováním. Jeden ze stínových zpravodajů eh, naznačil, že spolufinancování je záměrem udržet investiční linku tak jako dnes i s omezeným rozpočtem a pokud jde o prefinancování, tak to zohledňuje realitu následného rozpočtu. Takže jsou to vlastně tři složky, které eh, budou eh, základem diskusy o mnohaletém finančním rámci mezi spolu eh, zákonodárci. Je to poprvé v historii, kdy komise navrhuje 100 miliardovou fixní částkou pro Evropský sociální fond. Myslíme si, že je to velmi dobrý signál pro naše občany ohledně politických priorit, které teď komise navrhuje do budoucna pro investice do lidí a je e, to věc, která má určitý horizont. Věříme, že flexibilita, která je zohledněna ve společných pravidlech pro e, pětiprocentní transfer e, umožní některým českým státům, které chtějí jít za hranice svých alokací z fondu, navýšet je o 5 na úkor celkového fondu soudržnosti. To je tedy možnost pro všechny. Také ehm, musím poukázat na dobré načasování přijetí Eh, nařízení před volbami snad příští rok, což vnese hodně srozumitelnosti a jasno pro příjemce fondů. Členským státům to umožní připravit programy, vyjednávat s komisí, provádět je před zahájením programového období. Naše ambice jsou nadále velmi vysoké. Mm, často Eh, začneme s velkým předstihem a skončíme s něčím pár dní před eh, termínem, takže tomu se chceme eh, vyhnout. Chceme, aby všichni toto měli připravené s předstihem pro tyto fondy a pracujeme na ESF a budeme se těšit na spolupráci s vámi. Ještě předám slovo zpravodajce. Pokud bych si přála ještě několik slov, pouze opravdu několik slov, mnohokrát děkuji za veškeré připomínky a, a poznámky kolegů. Budu pochopitelně očekávat eh, jejich návrhy. Vy mluvíte o tom, že termín k zaslání pozměňovacích návrhů je konec tohoto týdne, ale já bych mm, eh, zareagovala na to, co tady zaznělo ze strany komise. I já mám velký zájem o vnesení většího dílu srozumitelnosti do těchto pravidel. Mělo by to srozumitelné všem členským státům, nevládním organizacím, prostě všem, kteří s tím budou pracovat. A to ještě před následnými volbami, protože jsou to projekty, které se nevytvářejí zde měly by se vytvářet v konkrétních členských státech za pomoci různých partnerů a kvůli ním by bylo opravdu dobré to sfinalizovat co nejrychleji a také slyším ze všech stran, že je tady velký zájem o velmi podrobnou, dobrou a propracovanou diskusi, takže se budu těšit na práci na tomto tématu v následujících měsících. Ano, mluvili jsme o termínu pro zaslání pozměňovacích návrhů a to tím je poledne 28. září. Takže bychom asi měli přejít nyní na další téma a to je zavedení programu Evropský sbor Solidarity. Máme tady zpravodajku, ano. Takže dám slovo zpravodajce paní Klin. Um, eh, first of all, I... Děkuji. Chtěl bych především tedy podpořit tuto iniciativu. Myslím si, že to je skvělý návrh pro eh, mladé evropské občany. Eh, protože mohou se aktivně zapojit do solidarity, stýkat se mezi sebou a tak dále. Mm, je to skutečně úspěch. Mladí lidé by mohli pomoci vytvářet inkluzivnější společnost a mohli by reagovat na širokou škálu různých výzev. Návrh komise, mm, musíme říci, že mm, se správně zajišťuje, zaměřuje na příležitosti pro mladé lidi a Jde také o eh, jaksi šíření eh, dovedností, které jsou výhodné pro eh, trh práce. A také mladí lidé dostanou příležitost pracovat pro různé komunity, města, obce, dělat, co je pro ně potřebné, no a přitom se něco naučit. V našem stanovisku já zdůrazňuji eh, to, že dobrovolnost a různé stáže, že to samozřejmě nemůže nahrazovat, ale pouze doplňovat kvalitní vzdělávání. Je také důležité, aby organizace měly eh, příležitost k platformám, kde mohou eh, vyhledávat a rozšiřovat to, co je potřebné mezi mladé lidi. Čili my chceme lepší, eh, lepší tedy příležitosti pro eh, různé stáže, školení, eh, také jejich pojištění a tak dále. Komise dříve identifikovala kvalitu tohoto rámce jako prioritu a s tím souhlasím a myslím si, že jakýkoliv, jakákoliv stáž eh, by měla toto reflektovat. Pokud se týče rozpočtu pro tento program, a to byl velmi sporný bod eh, při minulém zasedání, tak já si myslím, že eh, tyto prostředky by měly být dostupné pro všechny a měli by se soustředovat na relevantní programy a činnosti. Já se teď těším na spolupráci se stínovými zpravodaji a mm, debata s komisí byla zatím velmi plodná a předpokládáme, že to tak bude pokračovat eh, při dalších debatách. Děkuji. Děkuji a nyní za SAD paní Jongerius. Ano, eh, eh, dá se, eh, že kolega Brando už je v Bruselu, ale zatím mu nebylo dovoleno vystoupit z letadla, takže mě tedy požádal, abych přečetla jeho stanovisko. Píše, že především bych chtěl poděkovat paní zpravodajce, paní Klune, za toto stanovisko mnohé indikace jdou eh, stejným směrem, jaký zastává tento názor a jaký už navrhoval eh, před několika měsíci, pokud se týče právního základu pro evropské eh, sbory Solidarity. Prostě tak, jak to je v tom současném víceletém výhledu až do roku 2021. Mnoho kolegů si zřejmě vzpomene, že Brando Benifej jako zpravodaj eh, v stanovisku v Envy eh, byl schopen dosáhnout ve spolupráci s kolegy eh, pozitivního výsledku navzdory určitým potížím při vyjednávání s hledem s rozpory, eh, vzhledem k rozporům s výborem kont a s radou. Je velice rád, že eh, je to právě paní Klune, která bude nadále zpracovávat toto téma, poněvadž eh, už se osvědčila, jak Brando ví z předchozích zkušeností. věří, že eh, v jejich rukou ten text eh, z pera Evropské komise bude nakonec lepší. Také se domnívá, že hlavní signál z tohoto stanoviska v našem výboru bude následující. A sice, že evropský spor solidarity musí být eh, skutečně nástrojem, který přispěje kvalitou nabídek a bude mít spoustu různých přínosů pro mnohé lidi v Evropě. Dá jim možnost eh, vstoupit do služeb jiných jako na dobro. Jde o inkluzivní, ambiciozní a efektivní program vysoké kvality. A pan Benifej je také přesvědčen, že podpora veškerých návrhů, které by ještě zlepšily tento program podle těchto eh, směrů, určitě si zaslouží jeho podporu a podporu tohoto výboru. Takže děkuji eh, za pozornost a těší se na budoucí práci. Děkuji za eh, s ECR budu hovořit já a budu hovořit slovensky. Děkuji velice pěkně paní zpravodajce za e, její práci. Mohu se stotožnit mnohem s jejím stanoviskem. A co se týče mých pozměňovacích návrhů, chtěla bych se zaměřit na dvě oblasti, které jsou pro mě důležité. První oblast, která si zasluhuje naši pozornost, je, aby se činnosti kterou podporuje Evropský sbor Solidarity, aby se tyto činnosti zpřístupnily všech mladým, i mladým se zdravotním postižením. Já vím, že to je oblast, na kterém se shodneme s mnohými kolegy, přesto se stává, že některé programy, i programy, které jsme my tady schvalovali, ještě nejsou úplně dostupné pro mladé se zdravotním postižením. Uvedu jeden příklad. Jistě si pam- pamatujete naši nedávnou iniciativu, díky které mladí lidé k 18. narozeninám v Evropě mohli získat cestovní lístek na vlak a cestovat po Evropě zadarmo. Hned, jakmile tento návrh byl přednesen v Evropském parlamentě, tak jsem se obrátila na komisi s otázkou, jakým způsobem budou moci mladí lidé využívat tento program. Zdá na ně nezapomínáme, protože mladí lidé se zdravotním postižením budou potřebovat doprovázející osobu. Jiní, kteří mají zrakové postižení, budou potřebovat například vodícího psa. Takže eh, by bylo dobré nezapomenout na tyto mladé lidi, aby i oni mohli využít naplno tento cestovní lístek. Tehdy jsem byla ubezpečená, že se bude pamatovat také na tyto mladé lidi. Po spuštění projektu jsem se opětovně obrátila na pana komisaře Navráčiča a chtěla jsem, aby mě informoval, kolik mladých lidí se zdravotním postižením cestuje po Evropě, kolik jich využívá tento cestovní lístek. A díky jeho odpovědi víme, že z 15 tisíc lístků toto cestování zadarmo bude moci využít 27 mladých lidí se zdravotním postižením. Takže 15 tisíc a 27. Je to obrovský nepoměr. Takže chci dále pokračovat v této iniciativě, musíme zabezpečit, že pokud se bude tento projekt opakovat, tak by byla větší viditelnost, aby mladí byli více informováni v tom smyslu, že i mladí s postižením se mohou účastnit a aby i v realitě tato čísla byla pozitivnější, co se týče mladých s postižením. Tím jsem dala odbočku jenom proto, abych ilustrovala, že i když naše záměry jsou mnohdy takové, aby i mladí s postižením se mohli podílet na programech, tak ten konečný výsledek není vždycky takový a proto bychom měli být mnohem pozornější. To znamená, že chceme, aby i v tomto projektu a v tomto programu jsme byli důslední, co se týče účasti mladých s postižením na tomto projektě. Druhá oblast, které se chci věnovat pozměňovacích návrzích, je podpora validace vědomostí, zručností a vědomostí získaných prostřednictvím zkušeností z Evropského sboru Solidarity. Znalosti, zručnosti a kompetence, které jsou výsledky činnosti sboru Solidarity, by měly být nejen náležitě zmapovány, ale i zdokumentovány. Děkuji a těším se na spolupráci. So, and we'll move to... Tak a teď dostane slovo zastupce skupiny ALDE. Ale bohužel nikoho zde nevidím. Tak za guhe paní Boylan. Děkuji. Děkuji také eh, paní zpravodajce Klun za toto stanovisko. Evropský sbor Solidarity obsahuje řadu problematických prvků, například to, že se to účastní eh, ziskové organizace, eh, potom také eh, zaměstnávání lidí pro soukromé firmy. Nezaměstnanost v Evropě je u mládaže dvojnásobná než u ostatních Eh, části obyvatelstva eh, a není možné otevírat dveře k jejich bezskrupulostnímu využívání. Čili je třeba to postavit úplně jinak a eh, je třeba jim poskytovat práci, to jest placenou činnost. Je třeba rozlišovat mezi tedy poskytnutím pracovního místa, mezi dobrovolností. A zase Eh, peníze na to jsou vzaty, vzaty z jiných fondů, kde by možná byly využity lépe. Čili ono by bylo asi lepší eh, využít současný program podle Erasmus+, eh, místo toho, abychom vytvářeli cosi nového za tu cenu, že budeme podkopávat to, co už existuje. Potřebujeme jasnou definici dobrovolnosti a to samozřejmě Eh, je něco, na čem musíme pracovat. Já se tedy těším, eh, že na další spolupráci s paní Klun, abychom zajistili to, jak to má být. Za eh, zelené paní Lambert. Ano, já se omlouvám, já jsem nestihla začátek této debaty, ale chtěla bych za zelené říci, že ty body, které se týkají diverzity, které zde zazněly, jsou mimořádně důležité. Eh, já myslím, že eh, pokud se týče tady toho nového eh, programu, tak by měl být skutečně přístupný co nejširšímu publiku, přičemž velice důležitá je pro nás sociální inkluze. Souhlasím s tím, co bylo právě řečeno a sice, že toto nemůže být náhradou za placená pracovní místa, musí to být eh, jakýsi doplněk. No a pak samozřejmě ta problematika rozpočtu, ano, ehm, to eh, myslím, že si uvědomujeme všichni, že to jsou peníze, eh, které jsou skutečně velmi potřebné jinde, tak ty prostě přesměrováváme sem. A to nevím, ono to možná je už předem ztracená bitva, snažit se na tom změnit, ale v podstatě by měla být eh, tady, eh, měl by být respekt principu, že nový program musí dostat nové peníze a ne odkrajovat je od někud jinut. Děkuji e FTD, ENF, tady nikdo není, takže nyní paní Šojdrová. Thank you very much, um, dear colleagues. Let me... Děkuji kolegové. Dovolte eh, stručný komentář. Já jsem eh, zpravodajkou k této problematice ve výboru kulturním, tedy v tom hlavním. My jsme zahájili debatu o tomto novém nařízení, ale my v podstatě nevíme, eh, nedostali jsme zpětnou vazbu z toho, jak se to dosud implementuje. Čili nám by velice pomohlo, kdybychom něco takového měli. Nicméně přesto bych chtěla poděkovat eh, paní kolegyně Klün za eh, toto navržené stanovisko. Já si eh, velice cením toho, že se soustředuje přesně na kompetence Eh, výboru EMPL, to znamená, eh, že eh, jakékoliv poměry učňovské nebo prostě školení, výcvik, to musí být vysoké kvality. kvality. Chtěla bych za to poděkovat. Velice si cítím, cením toho, že paní Klun tady podpořila myšlenku ambasadorů. Je totiž nezbytné, aby se posílila eh, viditelnost a dostupnost, jak eh, eh, zmínila také paní kolegyně Žitňanská. Pokud chceme uspokojit ambice na našich 350 tisíc různých míst, která jsou v tomto programu k dispozici, tak skutečně je třeba také podporovat národní agentury, aby fungovaly jako jakýsi ambasadoři a propagátoři. Čili to je myšlenka, kterou určitě podporujeme. E, ta profesionalita chápu, že je velice důležitá z hlediska výboru MP, takže já to chci jistě respektovat. Ovšem na druhé straně Ehm, myslím si, že eh, je tady eh, důležitý prvek dobrovolnosti. A abychom to eh, zajistili, tak skutečně určité přerozdělení v rámci rozpočtu je nutné, ale v podstatě mělo by to jít směrem k flexibilitě a účinnosti. Takže toto já mm, navrhuji indikativně. Ve výboru kult Eh, jsem už eh, předložila návrh zprávy. A kromě tedy eh, těch rozpočtových otázek, tady navrhuji řadu pozměňovacích návrhů, které podporují tvorbu toho ducha dobrovolnosti, aby se lidé více solidárně angažovali, aby to bylo cosi dlouhodobého. Byla bych ráda, kdyby eh, zainteresované strany byly více zapojeny, eh, důraz na inkluzi a také zavedení definice solidarity, respektive její obnovené eh, zavedení, poněvadž v trialogu už to zaznělo. My jsme tam tu definici solidarity dali. Já návrh zprávy budu ve výboru KULT prezentovat 10. října a velice se těším na spolupráci s kolegy z výboru MP. Protože máme stejné cíle. Děkuji. A teď za komisi pan Franz. Dobré odpoledne. Já bych rád eh, eh, opakoval to, co řekla paní Šojdrová. Eh, to se týkalo té naší specifické situace. Právě skončily tady před letní pauzou Eh, vyjednávání o víceletém výhledu, takže ty výzvy už byly zveřejněny, ale najdete to na webových stránkách, ale dosud tady žádné projekty nebyly schváleny. Návrh pro eh, další generaci programu, jaké to tedy navrhuje eh, komise, respektuje uzavřené dohody, s drobnými výjimkami, a to se tedy eh, týká těch dohod, které byly eh, dohodnuty až úplně eh, na poslední chvíli z technických důvodů. Já mm, bych chtěl říci něco tedy k tomu, co se týče právních služeb a jejich stanovisek k některým eh, záležitostem. My jsme část těch paragrafů, které se týkají akcí, vlastně přesunuli, poněvadž oni nejsou přímo definicemi, oni spíše vysvětlují různé možnosti implementace akcí. Takže například ten výukový komponent, pokud se týče traineeships and jobs, tak to je v článku 8 eh, návrhu nařízení. Také bych rád ujistil poslance Evropského parlamentu o tom, že při návrhu rozpočtu a definování cílů, což je těch 350 tisíc mladých, kteří by měli být podpořeni tím jednou miliardou a 260 milionů eur, že jsme přitom respektovali uzavřené dohody. Takže například kapitola eh, o Eh, zapojení mladých lidí v činnostech, které se týká sociálních eh, výzev, to je kapitola 3. My respektujeme tedy ten podíl 90 dobrovolnost a 10 zaměstnanost a stáže. Dále bych chtěl zdůraznit, že toto by neměl být návrh pro vytvoření nějakého jediného kontaktního místa eh, pro činnosti v rámci solidaritě. Ne, to by mělo být něco, co bude fungovat. Tady je důležité, aby, abychom měli kvalitní činnosti a inkluzi. A další je tady ještě příklad, který možná nezmínila paní Žňanská, a to je ta Evropská dobrovolnická služba, která má eh, zhruba 30%, víc než 30% lidí, kteří mají omezené příležitosti. To jsou nejenom lidé nějakým způsobem zdravotně postižení, ale lidé, kteří eh, mají potíže zapojovat se do takových činností z sociálně ekonomických důvodů nebo protože žijí kdesi v odlehlých místech. Takže my jsme navrhli eh, cílené financování organizací, které by, tedy navíc ještě, eh, které by se zaměřily právě na tyto znevýhodněné mladé lidi, eh, což by tedy mělo eh, jich zapojit do těchto příležitostí více. A myslím, že to nám pomůže, abychom mohli říci, že tento, tyto spory solidarity tady budou pro všechny. Tak a teď se ptám ještě, za paní zpravodajka chci něco dodat? Ano, děkuji jenom několika málo slovy. Chci eh, poděkovat eh, těm, kteří přispěli. Myslím, že jsme se zhodli eh, velice široce. Budu s vámi dále spolupracovat. Pozměňovací návrhy na ty ještě čas během tohoto týdne. Děkuji také za zástupkyni paní zástupkyni výboru Kult. Děkuji za vyjádření komise a já věřím, že tedy to dopadne velice pozitivně v tomto výboru. Děkuji vám. Okay, just, uh, maybe one remark. Jedna poznámka Lhůta pro zaslání pozměňovacích návrhů by měla být 10. října. Doufám, že je to v pořádku 10. října. Takže teď budeme muset pár minut posečkat a pak budeme pokračovat bodem 6.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

Drazí kolegové, asi bychom měli pokračovat. Máme tady zpravodajku pro další téma. Budeme tedy pokračovat hraničními přeměnami, fuzemi či rozděleními a dám vám tímto slovo paní Ante McIntyre. Máte slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já se velice omlouvám předem. Omlouvám se za hlas, budu obávám se dost kašlat a snad to ale nějak zvládnu. K této zprávě máme stanovisko. And I suppose where I want to start is really I asi bych eh, na úvod měla říci, že momentálně je legislativa velice různorodá napříč členskými státy, což přispívá k eh, právní nejistotě a zároveň to odrazuje podniky od přeshraničních eh, transakcí a operací. A pokud bychom toto měli napravit, měli bychom do určité míry sjednotit legislativu členských států, především v případě přeshraničních fúzí. Já se také domnívám, že by tato pravidla měla být jednoduchá a snadno proveditelná. Takže bychom měli chránit mobilitu, ale zároveň eh, subjekty eh, podpořit a chránit jejich práva. Vím, že pravidla, pokud jsou nejasná nebo se těžce provádějí, znamená to, že si budou členské státy interpretovat po svém. Zároveň to jak si sníží jejich efektivitu a posílí fragmentaci vnitřního trhu. Je velice důležité, abychom vytvořili určitou ochranu pro všechny aktéry v, v podnikové sféře, včetně zaměstnanců. A to znamená také eh, opatření proti vytváření fiktivních podniků napříč EU. Ale eh, tyto kroky musí být přiměřené a nesmí odrazovat ty poctivé podnikatele, kteří se snaží rozšířit svou činnost přes hranice. Takže mohou podpořit veškerá opatření, která mají za cíl posílit informovanost, eh, zastoupení zaměstnanců, zapojení podnikové sféry, ale toto musí být v souladu eh, s stávající fungující legislativou. Takže toto stanovisko Eh, jsem vypracovala v duchu eh, realistickém, abychom si jasně řekli, čeho můžeme dosáhnout. Mm, čili původní cíl a fungování v, kom, v rámci kompetencí tohoto výboru. Eh, uvědomuji si, že tato směrnice by se měla rozšířit o diverzitu v představenstvech podniků s tím, aby se tohoto nástroje za tímto účelem využilo. A věřím, že to určitě o sebou nese dostatečné odůvodnění, ale nejsem si jistá, že právě tato směrnice je nejlepším nástrojem pro takovéto kroky. Upřímně řečeno bych tedy preferovala, abychom si o tom něco řekli tady v tomto výboru, protože tato struktura bude mít na pracovní sílu velkou, velký dopad. A proto si myslím, že tato otázka vyžaduje hlubší analýzu. A já budu ale vypracovávat dále pozměňovací návrhy a budu o tom jednat se stínovými zpravodaji. Také mohu podpořit konkrétní návrhy které mají zajistit, aby v případě konverze mohly některé státy prošetřit podnik, pokud je tady podezření, že podnik úmyslně porušuje zákon, což je případ těchto fiktivních firm. Také bych ráda, aby komise vytvořila společné pokyny pro členské státy, aby bylo možné si říci, zdali je třeba přejít na podrobnou analýzu fungování podniku. Pokud jde o zprávy v případě přeshraničních konverzí, fúzí a rozdělení, ráda bych, aby se jednodušily pravidla pro zapojení Eh, zaměstnanců. V tomto ohledu je tento návrh plně v souladu s dobře fungující evropskou legislativou ohledně informací a konzultací za, především v rámci eh, konzultací se zaměstnanci 2002-2014, dále o podnicích a taky 2009 38 o podnikových radách. Takže se budu eh, těšit na to, co si vyslechnu od stínových zpravodajů. Budu připravovat další pozměňovací návrhy a budu se těšit na spolupráci se stínovými zpravodaji. Mnohokrát děkuji a teď dám slovo stínovým zpravodajům z EPP, pan Čamba Sovovi. Thanks, now it's working. Despite the crucial role. Navzdory jednotnému trhu podnikové právo se ještě nepřizpůsobilo přes hraniční um, práci v rámci Evropské unie. Svoboda ustanovit své sídlo uh, potřebuje jednotné jednotná pravidla snadno proveditelná, zároveň se domníváme, že návrh musí eh, být jasně cílený, aby posílil přeshraniční mobilitu a respektoval pravidla podniku všech aktérů, akcionářů, zaměstnancem přiměřeným způsobem. Pokud jde eh, o zaměstnance, ne všechny členské státy nemají, všechny členské státy nemají tento systém úpravy v přeshraniční směr, v směrnici o přeshraniční fúzi je adekvátní, proto si nemyslím, že je třeba dále zatěžovat podniky, pokud tady není potřeba dalších restriktivnějších úprav. Krom toho si myslím, že tady větší prostor pro zjednodušení, tak abychom se vyhnuli deplikaci v podávání zpráv a informovanosti. Budu se těšit na spolupráci se spravodajkou a novými spravodaji. SAD, pan Detien. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl srdečně poděkovat paní zpravodajce, paní McIntyre, za její stanovisko a těším se na naši spolupráci a výměnu názoru. Myslím si, že ta zpráva je dobrý základ. Návrh komise, přes, eh, co se týče přeshraniční přeměny, fůze či rozdělení, ponechává ještě velký prostor pro mm, kreativitu a nedochází k dostatečné ochraně zaměstnanců. Požadavek z hlediska mobility by neměl jít k neprospěchu eh, zaměstnanců. Takže myslím, že je co zlepšovat z hlediska ustanovení na ochranu zaměstnanců. Co se týče Německa, my máme k dispozici čísla. Ročně asi 50 eh, podniků, které mají více než 50 zahraničních eh, zaměstnanců, používají mm, tuto regulaci ale obcházejí například eh, ustanovení ohledně parity. A eh, dále je tady obava z hlediska ztráty eh, zaměstnání ze strany zaměstnanců. Potřebujeme tedy jasný signál z hlediska možnosti spolurozhodovat na úrovni zaměstnanců právě v Evropě. Například článek 86 té původní směrnice podle mého názoru vyžaduje nezbytné zlepšení v současném textu. I když komise eh, tvrdí, že předložila vybalancovaný text, eh, myslím si, že to je text, který ještě nedostatečně podporuje zaměstnance. Dochází tady také k možnosti zmrazit spolurozhodování ze strany zaměstnanců, eh, takže to je i nadále podle stávajícího textu možné. Přeshraniční přeměny slouží pouze k eh, zájmům nadnárodních společností a v neprospěch zaměstnanců. Eh, spolurozhodování by mělo platit právě pro ochranu těchto zaměstnanců. My potřebujeme takovou regulaci, která bude eh, obsahovat delší ochranu než tři roky, jak je to tady stanoveno. K tomu kolegyně Regner Jury mm, zakotvila 10 let, to je přiměřené, podle mého názoru to mohu podpořit. A také musíme hovořit o počtu těch zaměstnanců a těch jednotlivých limitech. E, to znamená, které, budou, e, které situace s jakým počtem zaměstnanců budou spadat pod tuto e, směrnici. Takže i tady se to musí zlepšit. A myslím si, že úkolem našeho výboru je chránit zaměstnankyně a zaměstnance v Evropě a měli bychom tedy eh, jak si využít toho rámce, který existuje a využít té možnosti eh, zesílit eh, a jak si protlačit ochranu těchto zaměstnanců. Z dlouhodobého hlediska bychom měli mít v podstatě rámcovou směrnici z hlediska spolurozhodování. Tady ještě máme co dopracovat, také z hlediska mm, autonomie jednotlivých tarifů v eh, Evropské unii. Potřebujeme tedy jednoduché, přesvědčivé řešení, eh, kde by se zabránilo obcházení eh, ustanovení ohledně spolurozhodování zaměstnanců. Děkuji. Nevidím tady někoho z ALDE, zelení FTD, někdo, Paní Jungerius, vy se hlásíte? Ne. Komise, mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne všem. Pokud dovolíte, několik připomínek z mé strany. Já jsem chtěla na úvod říci, že, a to zmínili všichni řečníci, že naším cílem při předkládání tohoto návrhu byly vlastně dvě věci. Na jednu stranu chceme dávat podnikům eh, nástroje pro restrukturalizaci na přeshraniční bázi a na druhou stranu také pochopitelně chránit ty, kteří potřebují ochranu a je jasné, že v tomto výboru se jedná především o to, protože se jedná o zaměstnance. A my jsme provedli sou hrnou analýzu a hodnocení dopadu a přišli jsme podle mě s vyváženým návrhem, který se snaží skloubit tyto dva cíle. A já bych to omezila pouze na e, začleněnost a podávání informací zaměstnancům, což si myslím, že je e, největší sféra zájmu tohoto výboru. Takže my nebudeme opět vymýšlet kolo, ale budeme vycházet z toho, co je ve stávajícím AKI. Pokud jde o evropské podniky a přeshraniční fúzy, taky jsme si v konzultacích vyslechli, že existují i nějaké mezery a že se dá zneužívat stávající legislativa a, a tyto věci právě zmínil zástupce SAD. My se tohoto zneužívání snažíme zabránit tím, že zacházíme dál než to, co máme ve stávajícím AKI. Takže stanovíme čtyřpětinovou prahovou hodnotu pro účast zaměstnanců a za touto hranicí už by eh, pravidla účasti byla spuštěna podle našeho návrhu. To také posiluje vyjednávací možnosti obsažené ve stávajícím AKI a také pokud jde o ty tři roky, tak ty jsme do toho zakomponovali a během toho podniky nemohou díky nějakým krokům uniknou této účasti zaměstnancům. Dostávající AKY pro fůze, také tady chci zdůraznit, že to neznamená, že by po třech letech ta pravidla vypršela pro zaměstnance, ale že dochází na jakousi úpravu tříletého období, že by to zablokovalo další, koli, další jakékoliv operace podniku. Také bych zmínila, že stávající AKY o konzultacích a informacích je eh, nedotčeno. Mm, to jsme řekli v návrhu jasně. A také se domníváme, že se nám díky tomu podařilo předložit balíček který dá váhu účasti zaměstnanců, především v té přeshraniční části, tam, kde konzultace naznačily, že se jedná o citlivou otázku. Na závěr bych poděkovala výboru za projednání této věci co nejrychleji, protože bychom si přáli pokrok této věci co nejrychleji, aby bylo možné skutečně ty pravidla eh, zrealizovat. Děkuji. A teď zpravodajka, pokud by chtěla něco doplnit, pouze velmi stručně eh, poděkuji kolegům za vystoupení v duchu spolupráce. Budu se těšit na spolupráci s vámi, eh, s panem Soborem Souhlasím, že nemá cenu přidělávat pravidla tam, kde je nepotřebujeme. Zjednodušení je zásadní. Ano, to tříleté období je velmi důležité. Je zajímavá připomínka komise, ale nezapomínejme, že se jedná o směrnici. To znamená, že tam budou upraveny minimální standardy a že všechny členské státy tomu mohou něco doplňovat. Takže může dojít na určité okolnosti v některých zemích, které budou vyžadovat další vyjasnění, vysvětlení, která nebudou moci mm, sem vnášet nějaké předpisy mikromanagementu. Je to směrnice, která umožní toto využít všem zaměstnancům v Evropě. Takže děkuji, budeme pokračovat za 10 minut.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

Good afternoon, colleagues. I suggest that we proceed with the discussion. Dobré odpoledne, kolegové. Budeme pokračovat v našich diskusích a pak budeme hlasovat. Nyní máme na programu bod Zaměstnanost a sociální politiky v eurozóně. Spravdajem je pan Hetman, ale jelikož zde není, nahradí ho paní Kozlovská. A dnes se budeme věnovat eh, pozměňovacím návrhům, které již byly podány. Děkuji, paní předsedkyně, kolegové, kolegyně. Já eh, především chci eh, omluvit kolegu Křištofa Hetmana, který se nestačil, nestačil dostavit včas. A budu mluvit polsky. Dámy a pánové, chtěl bych úvodem připomenout to, že letos eh, náš výbor poprvé eh, je hlavním eh, výborem spolu s výborem ECON na téma zaměstnanost sociální politiky v eurozóně. Domnívám se, že toto je velice důležité. Není pochyb, že sociální podmínky a zaměstnanost jsou Eh, nedělnou součástí hospodářské eh, politiky a zároveň růstovým faktorem. V této zprávě bylo podáno 159 eh, pozměňovacích návrhů, mnohé jsou velice cené. Například o místním omezení a tak už to vlastně bylo v první verzi. Poslanci hovořili o důležitých věcech, jako třeba vysoká nezaměstnanost mezi lidmi nad 50 let, eh, dále chudoba eh, také mezi zaměstnanými, eh, přičemž velké rozdíly v, ob, v odměňování mezi zeměmi eurozóny. Pokud se týče priorit intervencí, je třeba zintenzifikovat úsilí o boje, úsilí v boji proti chudobě eh, a sociálnímu vyloučení. Tím se totiž deformuje trh. Chci v této zprávě eh, také zdůraznit, jak je důležitá rovnováha mezi soukromým a pracovním životem a taktéž eh, otázku návratu dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce. Čili toto vše se týká současné situace v eurozóně. Nicméně, aby ta zpráva skutečně eh, byla eh, tak, jak je zamýšlena, musíme tedy hovořit o eh, nutné intervence a na druhé straně se zamyslet nad pozitivními výsledky Eh, kterým se můžeme inspirovat. Některé pozměňovací návrhy eh, jsou jaksi tradičně rozdílné podle ideologického zaměření. No a my se budeme snažit o to, aby ten text byl vyvážený. Děkuji vám. Děkuji. A nyní dostanou slovo stínovi zpravodajové, pan Javier López za SAD. Eh, muchas gracias, presidenta. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Po druhé rozebíráme tuto tematiku na tomto výboru. Měli jsme již pracovní pozměňovací návrhy, které byly připraveny. A my bychom si přáli, aby tato zpráva o zaměstnanosti a sociální politice nám umožnila rozvinout Eh, nápady, myšlenky, o kterých jsme diskutovali během našeho legislativního období. Zvláště o kapacitě Evropské unie a Evropské komise uplatňovat sociální pilíř díky finančním prostředkům, které jsou k dispozici. Chtěli bychom také zdůraznit nutnost bojovat proti nerovnosti žen Musíme bojovat proti nerovnému postavení těchto žen, protože to destabilizuje naši ekonomiku a také naše instituce. A musíme mm, toto také propojit se zprávou o evropském semestru. Je to velmi důležité téma pro evropský semestr, protože poprvé zde budeme hovořit o aspektech eh, různých problémů, které souvisejí s ekonomickým cyklem a to také v souvislosti eh, s externími faktory. V posledních letech jsme konstatovali, že jisté faktory nám umožnily ekonomický růst, ale docházelo také k vlivům z hlediska ceny ropy a tak dále. Je tady prostě celá řada ukazatelů nebo údajů, které ukazují, jaké jsou možnosti růstu v budoucnosti, ale tyto možnosti nejsou stejné jako v posledních dvou nebo třech letech. A v důsledku toho je velmi důležité zdůrazňovat sociální dimenzi, pracovní podmínky a sociální politiky na evropské úrovni. Děkuji. Děkuji nyní paní McIntyre za EKR. Děkuji paní předsedkyně. Eh, Ulrika Trebesius je naší stínovou zpravodajkyní, která se omlouvá za dnešní neúčast. A já bych jejím jménem chtěla poděkovat eh, z pravodaje a také za eh, pozměňovací návrhy kompromisní, které budou projednávány, pokud vím, zítra dopoledne. Ten návrh nám velice vyhovuje a ty kompromisy, které se týkají úvodních bodů, pro nás nepředstavují problémy. Problémy ovšem máme s kompromisy k některým odstavcům, zejména kompromis číslo 10 a číslo 12. Aniž bych zacházela této chvíli do detailů, specifickým problémem je tedy eh, to ustanovení o flexibilitě, Eh, na které se odkazuje v kompromisu 12. Pro flexibilitu je třeba eh, uplatňovat velice eh, přísná kritéria a de facto hm, ta momentálně nejsou žádnými reformami plněny. Musí to být velké, musí vést k dlouhodobým pozitivním rozpočtovým efektům a musí být řádně implementovány. EKR má také problém e, s formulacemi kompromisu 17, 19 a 20. Náš stínový zpravodaj se nicméně e, domnívá, že bude možné se dopracovat k dobrému kompromisu e, v průběhu zítřka. Takže obecně EKR podporuje hm, Eh, tuto zprávu a doufáme, že společnou řeč najdeme a bude ještě širší tato soda. Ano, děkuji. Eh, myslím, že za ALDE tady nikdo není, čili za eh, zelené na paní Kuniva tady není. Takže Já se obávám, že právě mm, ty pozměňovací návrhy, které tady zmínila zpravodajka nebo zástupkyně zpravodaje, že pocházejí především eh, z naší dílny. Eh, samozřejmě eh, tady hovoříme o těch obecných podmínkách ekonomických, ale také nám jde o to, jak lépe využít disponibilní prostředky a bojovat také proti nerovnosti, protože bez zvršení nerovnosti de facto eh, toho v sociální oblasti moc nedokážeme. Jednou z oblastí, které se týkají naše pozměňovací návrhy, eh, jsou starší pracovníci. Protože eh, skutečně pořád je velký počet lidí, kteří odcházejí předčasně z trhu práce a je to dáno eh, věkovou diskriminací a podobně. A to potom eh, souvisí také s neadekvátními penzemi, eh, riziko chudoby na stará kolena, genderová dimenze, tedy rozdíl mezi situací pohlaví. A také Eh, chceme posílit pozměňovacími návrhy přístup k veřejným službám, například je tady to doporučení o eh, aktivním zapojení, eh, aktivní angažma na trhu práce. No a samozřejmě jde o politickou koherentnost mezi tedy ekonomickou a sociální politikou. To je pro nás velmi důležité a taktéž eh, se dá říct něco podobného o eh, tedy tam sociálním dialogu, tedy dialogu o sociální politice. Takže já myslím, že tímto směrem bychom se měli dále ubírat a eh, ty pozměňovací návrhy se nám zatím tedy velice vyhovují. Děkuji. Tak tím tedy máme kolečko stínový zpravodajů hotové. Přeje si ještě někdo k tomuto tématu promluvit? Pokud ne, tak eh, paní Kozlovská, závěrečná řeč. Já bych chtěla velice poděkovat za všechny myšlenky, které tady zazněly z úst zpravodajů, stínových zpravodajů je zjevné, že v této zprávě je, jsou otázky eh, sociálního pilíře zcela klíčové, taktéž rovnost, sociální inkluze, hm, přístup na trh práce pro všechny společenské vrstvy. Chci poděkovat také za otevřenost a přesvědčení, že zítřejší setkání bude tedy efektivní a eh, také nové povede k dobrým výsledkům. Děkuji vám. Děkuji. Takže ve výboru MPL budeme schvalovat eh, tuto zprávu 8. a 9. října a hlasování proběhne na 2. říjnovém plénu. A jelikož máme hlasování naplánováno na 17.30, máme nyní 10 minut přestávku.

Good afternoon again, colleagues. Vážení kolegové, budu navrhnu, abychom pokračovali. Budeme hlasovat. Nejprve stanovisko EGF týkající se Nizemská. A budeme hlasovat po jménech. Can I close it? Did anyone... You all voted yes. Takže všichni hlasovali pro. Končím hlasování. Přijato 34 hlasy pro. Následující hlasování o přijetí dopisu o společných ustanoveních pro Evropský sociální fond, regionální fond, fond soudržnosti a, a další. A tady také budeme, máme pár pozměňovacích návrhů. Amendment one, Who is in favor? Jednička, kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že je to zamítnuto. Kdo se zdržel? Takže ještě jednou, kdo je pro? Who is against? Kdo je proti? Zdrželi se? Děkuji, zamítnuto. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtyřka, kdo je pro, proti, ověříme si to. We close the vote now. Končíme hlasování. Looks like rejected. Vypadá, že to bylo zamítnuto. A o dopise, kdo je pro? Elektronicky. Open the vote. Everybody voted. We are closing the vote now. Končíme hlasování. Přijato. Děkuji. We move now to the draft report. The... Návrh ohledně finanční účasti pro vytváření pracovních míst a reaktivaci 17. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 19. pro, proti, zdrželi se, přijato. 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 72. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se. Vypadá to, že je to přijato, ale radši si to ověříme. And we now close the vote. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se. Jedná se o jedna dvacítku, říká paní předsedkyně. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Přijato. Kompromis 20. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se. Zdá se, že je to přijato, ověříme si. 85. And we are now closing the vote. Končím hlasování. Přijato. 86 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 22 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 90. Pozměňovací návrh 90. Pro. Proti. Zdrželi se. Ráda bych si to ověřila. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 92 padá 93. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zdá se, že je to přijato, ale ověříme si to. And we are now closing. Končím hlasování. Přijato. 95. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Close the vote. Končím hlasování. Zamítnuto. Excuse me. 97. 97 pro, proti, Drželi se. Zamítnuto. 98 pro. Proti. Zdrželi se. Myslím, že přijato, ještě si to ověřím. Yes, 98. Ano, 98. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 23. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 102. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 109. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 110 pro, proti, zdrželi se, přijato. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. dva, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis jedna, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dva, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 27. Kdo je pro, proti, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 13, to je pro, proti, zdrželi se přijato. 47, pro, proti, zdrželi se, ověříme si to. Končíme hlasování. Ano, přijato. To byla 47. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16, to je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 59 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a přijato. A budeme hlasovat o celém návrhu elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Thank you. We go now to the next vote. A přecházíme k dalšímu hlasování. A je to návrh stanoviska ochraně osob informujících o porušování právních předpisů Evropské unie. A budeme mít dva ústní pozměňovací návrhy, které tedy zmíním, až k ním dospějeme. Kompromis 1. Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme ještě jednou. Kompromis jedna pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 14 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 2 pro Pros, proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Poslanecí návrh 101 a bude to na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. A to prověříme elektronicky zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, schváleno 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 9 a zároveň 108 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 107 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se. Prosím ještě jednou, kdo je pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Chcete prověřit, prosím. Kompromis 15, zahajuji hlasování. <clears throat> Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. <clears throat> 122 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Zahajuji hlasování 11. Končím hlasování. Schváleno. 12 pro, proti, nezdrželi se, schváleno. 13 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. 124. Pro? Proti? Zdrželi se? A to musíme prověřit. 124. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 125. Pro? Proti? Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 126. A k tomu máme ústní pozměňovací návrh, který vám přečtu. v těchto eh, zasedáních eh, oznamující osoba bude mít právo eh, na doprovod osobou podle svého výběru. Zaměstnanec má povinnost uchovat tyto informace, které se týkají obsahu a procesu v důvěrném režimu. Má někdo něco proti? Dobře, takže můžeme hlasovat pro, proti zdrželi se, schváleno. Nyní 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 128 pro, proti, tak to nevím ještě jednou pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9. Omlouvám se, kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní pozměňovací návrh 131 pro, proti, zdrželi se schváleno, 132 pro, proti, zdrželi se, prověříme, 132 zahajuje hlasování. Mm, Končím hlasování, zamítnuto. 133 na dvě části. První část pro, proti, nestrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, nestrželi se. Eh, to raději prověříme. 133 druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 134 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že schváleno, ale raději prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 135. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 136 pro, proti, zdrželi se. To vypadá, že je to zamítnuto, ale prověřme to. Končím hlasování. Je to zamítnuto skutečně. 137 pro, proti, zdrželi se. To je velmi těsné. Prověříme. Končím hlasování, zamítnuto. Kompromis 11. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměvací návrh číslo 165 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 166 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 167 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 168 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 169 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 171 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 172 pro. A promiňte, tento odpadá. 173 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 185 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 189 pro, proti, zdrželi se. Zdá se, že je to zamítnuto, ale možná prověříme, zahájí hlasování. Končím hlasování a je to skutečně zamítnuto. 190 pro, proti, zdrželi se. A opět prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto 24 hlasy. Nyní 191 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. 192 pro. Proti. Zdrželi se. Opět prověříme závěr hlasování. close the vote. Končím hlasování. Zamítnuto. 193 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 194 pro proti, zdrželi se. Prověříme, zahajuji hlasování. And we close the vote. Končím hlasování. Schváleno. 195 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 196 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 197 byl stažen, 198 pro, proti, zdrželi se, pravděpodobně schváleno, hm, prověříme. Končím hlasování. <clears throat> Zamítnuto. 199 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 200 pro, proti, zdrželi se schváleno 201 a k tomu máme ústní pozměňovací návrh, který nahrazuje eh, slovo shell slovem may, čili členské země nikoli zavedou, ale mohou zavést. A dále ještě jednou ne eh, vytvoří systém reportingu, ale mohou vytvořit. Takže nikdo není proti, kdo je tedy pro, hlasujeme pro, proti, zdrželi se, schváleno. To byla 201 s ústním pozměňovacím návrhem. Ne, to bylo 201. Now, uh, it's only now that we go to 202. A teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 202. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 20 pro, proti,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 zdrželi se. Schváleno kompromis 16 pro, proti, zdrželi se. Schváleno jednička pro, proti, zdrželi se. Schváleno 35 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, ještě jednou pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyřicítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 po částech. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 49 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 50 pro, proti. To musíme prověřit. 50 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se schváleno, 52 pro, proti, zdrželi se schváleno, 53 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se schváleno, 55 pro, proti, zdrželi se schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 58 pro, proti, zdrželi se a ten prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 59 pro, proti. To bude asi stejná většina, ale prověřme to elektronicky 59. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka Eh, to je identické, takže dobře. Nyní 61 pro, proti, zdrželi se a to musíme prověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se a to prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se, zřejmě zamítnuto, ale prověříme. Končím hlasování a je to skutečně zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 67 pro, proti, zdrželi se schváleno, 68 pro, proti, zdrželi se schváleno, a nyní závěrečné hlasování elektronicky. Končím hlasování a je to schváleno. And with these colleagues we conclude a tím, eh, kolegové, končí naše dnešní zasedání, poněvadž už nic na programu nemáme. Děkuji vám.